Well, thank you. Even my children do not listen like... Děkuji. Ani moje děti neposlouchají takhle vzorně doma, takže to je báječné. Rád bych zahájil naše jednání a doufám, že program přijmeme bez změn. Tak kde ho mám? Druhá věc. Sdělení předsedy. Já jich mám několik. K dispozici máme eh, všechny jazyky poslanců eh, výboru ITRE i ENVY, to znamená všechny jazyky kromě chorvačtiny. Udělali jsme velký kus práce, dostali jsme 920 pozměňovacích návrhů a máme eh, složku plnou více než 500 stranami a zpravodaj a stínový zpravodajové a autorové pozměňovacích návrhů a, a toto dostali a do tlumočnických kapin jsme to dostali a celkově jsme pod, počet vytisků omezili asi na 120, což znamená mimochodem jenom 60 tisíc vytištěných e, stránek 3,5 metru e, vysoká hromada papíru. Já sám jsem ušetřil 500 stránek, protože jsem jeden z těch poslanců, kteří mají všichni eh, všechno přes e-komitý na iPadu. Takže mohli jste, kolegové, ušetřit každý 500 eh, počištěných stránek, kdybyste se bývali přihlásili do systému e-committee, takže možná příště. Tyhle eh, věci budeme tisknout jenom jednou a nebudeme tisknout pro příští zasedání. Rád bych připomněl, že NBA a ITRE eh, připravili eh, zprávu z vlastní iniciativy společně eh, v rámci postupu podle článku 51 jednacího řádu na základě schválení konference předsedů z 26. června 2013 a výbory společnou dohodou připravili i jednotný návrh zprávy 220 pozměňovacích návrhů k němu přišlo a spolu zpravodajové a stínoví zpravodajové se dohodli, že zpracují kompromisní pozměňovací návrhy do 12. prosince a budou k ním přistupovat, a to je podstatné, jako kompromis, ke kompromisům, pokud je podepíší alespoň tři stínoví zpravodajové nebo spolu zpravodajové a jinak jako za konsolidovací pozměňovací návrhy. U konsolidovaných pozměňovacích návrhů nejsou eh, přípustné, eh, přípustná dílčí hlasování. Eh, ta zpráva bude tedy projednána na dvou společných zasedání výborů a tam mají obě dvou zvláštní rozpravu, tedy zvláštní program. Paní Sartori je na cestě a vždycky tam tedy předsedají dva spolupředsedové. Envy bylo na začátku potom ITERE při, návodu, při projednání návrhu zprávy a teď zase Envy a další jednání se ještě potvrdí, ale vždycky ehm, předseda výboru bude mít právo eh, vystoupit. A teď jsem měl dát slovo paní Sartory, ale ona se dostaví později. A tím se dostáváme k položce číslo 3, schválení zápisu, eh, který je obsažen v eh, vašich podkladech a nemáte-li připomínek, tak tyto poznámky považujeme za přijaté. Děkuji vám a tím se dostáváme eh, k bodu eh, čtyři. Rámec pro 2030 v oblasti politiky klimatu a energetiky. Já předpokládám, že mohu začít tím, že dám slovo spolu s pravodajům pro informaci Sofy Okuny. Dnes eh, zastoupí Andelvo. A, a já tedy nejdříve dám slovo tím, že eh, tedy dalšímu spoluzpravodajovi panu Šimaňskému a oba dva máte 10 minut. Myslím si, že je docela dobře, že sekretariát výboru se rozhodl, aby eh, tedy netisknout ty pozměňovací návrhy pro všechny. Já se pokusím Eh, také eh, přiložit ruku k šetření a eh, nebudu vám říkat nic, co si myslím osobně o jednotlivých návrzích z těch 920, ale pohovořím o těch věcech nejpodstatnějších, které nejvíc hoří. Nejdůležitější cí je teď připravit kompromisy ve všech různých oblastech. Navzdory eh, tomu vysokému počtu pozměňovacích návrhů je to možné, protože ta zpráva vedla k tomu, že hodně poslanců eh, přicházelo s vlastními eh, myšlenkami na to téma, ale ty myšlenky eh, jsou často eh, společné, souběžné, jdou stejným směrem. A často tedy poměrně snadno můžeme eh, konsolidovat tyto pozměňovací návrhy a usnadnit si tak do budoucna hlasování a také zajistit poměrně důležitou věc a sice, aby ten dokument byl co nejjasnější. Aby měl jasné výrazné, eh, tedy zřetelné směřování. Eh, na kompromisech se pracuje a myslím si, že eh, v souvislosti s touto přípravou je třeba zmínit dvě základní věci. Za prvé, hodně bych varoval zpravodaje politických frakcí, stínových, tedy stínově zpravodaje, před myšlením v kategoriích typu, že nám stačí 50% plus 1 u eh, konkrétního bodu nebo u celé zprávy, protože samozřejmě nakonec je to možné, takhle můžete přijmout nějakou eh, zprávu legislativní za pomoci poměrně malé většiny hlasů. To samozřejmě je možné, potom to usnesení se stane Eh, oficiálním stanoviskem parlamentu, ale vzhledem eh, politické dynamic, dynamiky, eh, která tady funguje, vzhledem k tomu, že potřebujeme zareagovat na stanovisko komise, potřebujeme, aby parlament měl svůj hlas v té velké strategické debatě, kterou začínáme nejenom s komisí, ale s radou, je nezbytné, aby parlament měl poměrně významnou většinu vzhledem ke nebo tedy eh, v, eh, ve svém stanovisku k té energetické nebo klimatické politice eh, na, do roku 2030. Bylo by opravdu nevhodné, kdybychom připustili jakoukoliv většinu hlasů. Ono by se to také mohlo odrazit na vnitřní soudržnosti té zprávy. Určitě se vám pokusím tohle ještě všem připomínat, protože si myslím, že tohle je výrazný problém a je tady vlastně takové pokušení přijmout to eh, zprávu nevelkou většinou hlasů. A to by bylo opravdu škoda pro eh, sílu stanoviska Evropského parlamentu. Potom eh, druhá věc, která hodně vyplývá z těch pozměňovacích návrhů, je pokus několika poslanců, alespoň z několika různých, na několika různých míst, tak dostat se z určitého patu, ve kterém jsme už několik mm, měsíců jsme stejně tak jako členské státy. A jedná se tady o takovou, o takovou dvousměrnost buď tři závazné cíle nebo jeden závazný cíl. Myslím, že navzdory zdáním a prvním dojmům je možné pokusit se eh, opustit tuto pasovou situaci, patovou situaci a to nějakým kreativním eh, řešením. A kreativní myšlení opravdu potřebujeme v těch nejobtěžnějších eh, částech. <coughs> Bylo by obrovskou ztrátou času kdyby parlament eh, z nějakého důvodu jediné, co by byl schopné vyslat do dalších institucí, by bylo zopakování eh, svého eh, stanoviska a jako by vůbec nedocházelo k žádnému vývoji. vlastně bychom vůbec nereflektovali veškeré zkušenosti s klimatickou politikou. Je důležité, aby každý z nás se pokusil zohlednit, co se děje v téhle věci a, a co se děje s jeho vlastními stanovisky. A proto je důležité, aby vzhledem k těm zkušenostem, které máme, aby, abychom vykázali větší pružnost při vytváření architektury té politiky, tak abychom zareagovali na výzvy e, z různých částí Evropy, zejména po krizi se ukázalo, že ty výzvy jsou opravdu hodně různé. Docela jistě potřebujeme nějaký způsob, jak sladit tři klíčové strategické cíle, eh, které jsou eh, v základu tohoto legislativního balíčku. Čili na jednu stranu vyrovnaný vývoj, za druhou, za druhou, na druhou stranu eh, bezpečnost dodávek a za třetí konkurenceschopnost. To musí být kompas, kterým se musíme, kterým se musíme řídit. Nemůžeme dovolit, aby eh, vedlejším účinkem naší politické činnosti a později legislativní činnosti byl znovu balíček, který bude eh, mít obrácenou tuhle rovnováhu nebo ne, aby, který nebude vyrovnaný, je třeba zareagovat na výzvy e, úplně nové, které nebyly v roce 2007-2008. A, a je tady důležitá výzva um, mm, v podobě nerovnováhy v cenách energií mezi Evropou a um, našimi obchodními partneři. Všichni naši hlavní obchodní partneři, kromě Japonska, mají obrovskou konkurenční výhodu dnes díky velmi nízkým cenám energií a některých energetických surovin, zejména plynu. Perspektiva eh, podpisu eh, eh, dohody o volném obchodu se Spojenými státy, to musí být určitý faktor, který bude ovlivňovat novou klimatickou a energetickou politiku. A tady by eh, bylo poněkud málo ambiciozní, kdybychom eh, si představovali, že tohle je jenom prostor ke konfrontaci. Musíme nalézt nějaký eh, způsob k spojení těch různých náhledů a očekávání v jedno elastické stanovisko, tak abychom splnili všechna očekávání zároveň, ne jedno na úkor druhého. A využili přitom podobně i jako předseda Gerbrandy před několika týdny, nebo i já tedy dneska, eh, když jsem, jsem využil eh, eh, ranní cesty k četbě Financial Times, podobně jako předseda Gerbrandy, a jejich úvodník právě hovoří o tomto balíčku a rád bych vám z toho zacitoval. Poté, co jsme eh, uzavřeli Evropskou unii do rámce eh, mm, drahých a riskantních energetických cílů na rok 2020, tak evropští politici eh, postupují riziko, že budou opakovat stejné chyby v, u roku 2030. Další citát. Protahovat ty chyby o dalších deset let by úplně vytvořilo odolnost eh, vůči eh, myšlence, nebo vytvořilo by to odpor eh, vůči myšlence řešit nějaké klimatické problémy. A já si myslím, že to je velice podstatná myšlenka z Financial Times, se kterým já se nevždy tak shodnu. A myslím, že alespoň část pozměňovacích návrhů vlastně tak trochu reaguje, tak trochu Mm, reflektuje tedy to kreativní myšlení, které už eh, se vyskytuje nejenom tady uvnitř institucí, ale mimo instituce. Děkuji vám, pane Šimaňský. Eh, vypadá to, eh, že když jste nakonec tady hovořil s poslední, poslední body, jste říkal, tak se zvýšil hlas v našich sluchátkách. A teď eh, vaši spolubravojku eh, Sofie Okony. Eh. Monsieur le Président, chers collègues. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jak víte, spoluspravodajka Anne Delvo ze zdravotních důvodů se nemůže zúčastnit dnešní schůze, takže mě požádala, abych ji zastupovala v této diskusi. Já jí děkuji za tuto důvěru, kterou ve mě vložila a také bych ji chtěla odtud popřát rychlé uzdravení. Všichni jste se eh, určitě seznámili s těmi 920 pozměňovacími návrhy, které byly předloženy k návrhu zprávy. Jménem Andelvo bych chtěla poděkovat vám všem za příspěvek, který bude určitě pro tuto zprávu obohacením. Pokud jde o pozměňovací návrhy, myslím, že celkově eh, se shodujeme na cílech. Všichni jsme pro konkurenceschopnou Evropu, která bude energeticky nezávislejší a jejíž hospodářství se bude moci udržitelně rozvíjet, zároveň i s ohledem na naše mezinárodní závazky. Lišíme se jenom v prostředcích, jak těchto cílů dosáhnout. Od počátku práce na této zprávě se jasně ukázaly takové dvě vize, které v tomto parlamentu převládají. První vize je pro cíl snižování skleníkových plynů, který by měl být závazný, ale ponechával by širokou volbu prostředků pro dosažení cíle. Druhá vize, e, ta směruje to úsilí na určité technologie, které by byly uznány jako prospěšné a užitečné a zajistilo by se vlastně kontinuita dosavadních politik, jako jsou investice do obnovitelných zdrojů, do energetické účinnosti. A to je tedy takový hlavní, eh, hlavní jádro sporu. Já jsem ráda, že se konkretizovala výrazná podpora, kterou jsme vycítili i při předchozí diskusi, podpora energetické účinnosti. E, jsem velice ráda, že Eh, skutečně mnozí takto uznali, jaké výhody má ambicioznější politika v tomto ohledu. Například pokud jde o snížení našich účtů za elektřinu, pokud jde o snížení eh, energetických výdajů a také pokud jde o tvorbu pracovních míst, které nebude možné přemístit do zahraničí cíl 40 energetické účinnosti do roku 2030, ten bych chtěla připomenout, a je to skutečně taková nejrentabilnější cesta a díky tomu bychom mohli snížit o 50 emise skleníkových plynů a navýšit na 35 podíl obnovitelných zdrojů v našem energetickém mixu v té současné práci kdy tedy pracujeme na kompromisních pozměňovacích návrzích, je zřejmě nevyhnutelné, že budeme muset zřejmě eh, řešit následující otázky. Kolik bude cílů? Zda by ty cíle měly být závazné či nikoli a do jaké, eh, jak rozsáhlé by měly být naše ambice. Spolu se stínovými zpravodaji jsme se dohodli, že všechny návrhy, které budou spolu podepsány alespoň třemi stínovými zpravodaji nebo spolu zpravodaji, budou považovány za návrh kompromisní. Dovedete si představit, že když máme vlastně dva spoluspravodaje a 12 stínových spravodajů, tak je tady opravdu velké eh, množství možných kompromisních návrhů. Nicméně jsou tady určitá témata, na kterých se neschodeme, ale zároveň tady velké množství témat, eh, kde zřejmě kompromisu dosáhneme. To je třeba kapitola o energetické bezpečnosti, o konkurenceschopnosti a nebo o e, konzistenci politik. Já bych za to chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům a jejich týmům. Eh, už vlastně pracují na těchto návrzích eh, v obecné snaze dosáhnout vyvážené a jasné zprávy, tak, abychom mohli vyslat skutečně silný signál radě eh, ohledně toho, co si myslíme o tomto rámci 2030. Ještě dovolte abych se věnovala některým detailům. A myslím, že tady je široký konsenzus proto, že potřebujeme větší konzistenci jednotlivých národních podpůrných politik bez ohledu na to, o jaký energetický zdroj se jedná. Pro tento rámec 2030 musíme bezpodmínečně zabránit opakování chyb z předchozího rámce. Především si musíme uvědomit veškeré interakce a možné důsledky jednotlivých opatření tohoto rámce. Každé opatření může ovlivnit další opatření, včetně konkurenceschopnosti. Potřebujeme dlouhodobou vizi doprovozenou jasným stabilním regulačním rámcem. To by byla určitá jistota pro plánování investicí a to jak veřejného, tak soukromého sektoru právní regulační stabilita, to by skutečně eh, měla být naše silná stránka. Je třeba zlepšit propojení infrastruktury mezi členskými státy, tak abychom optimalizovali náš trh s energiemi a abychom mohli především také dosáhnout rentability energie z obnovitelných zdrojů. Také tady máme obrovský nevyužitý potenciál energetické účinnosti, zvláště v některých odvětvích mimo systém ETS, jako je třeba doprava nebo stavebnictví. Dále potřebujeme lepší výměnu informací mezi členskými státy, při přijímání národních strategických rozhodnutí, která mohou mít důsledky i na sousední země či regiony. Pro efektivitu našich politik a pro konkurenceschopnost našich podniků je nezbytné, abychom se vyhli riziku eh, úniku uhlíku. Konečně je třeba zlepšit usnadnit eh, přístup k financování, najít podporu investic do udržitelných technologií a to na celoevropské úrovni. Myslím, že je tedy prostor pro to, aby eh, náš parlament se mohl jasně a silně vyjádřit, tak abychom opravdu mohli ovlivnit budoucnost Evropské eh, unie a její místo na celosvětové šachovnici. Na závěr bych vás chtěla vyzvat skutečně ke kompromisům, protože toto téma je příliš důležité na to, abychom se zablokovali na nějakých ideologických pozicích. Skutečně důležité by měla být, eh, důležitá by měla být fakta, skutečný stav. Je tedy třeba vyslat jasný signál, pokud jde o strategické směřování. Milí kolegové, velice ráda si nyní vyslechnu vaše názory a vaše poznámky k těmto 920 pozměňovacím návrhům a já samozřejmě ráda tyto informace potom předám své přítelkyni Ann Delvo. Děkuji. Thank you, Mrs. Okuni, and our best... Děkuji vám, paní Okony. A přejeme co nejlepší, eh, všechno nejlepší. A teď se dostáváme ke stínovým zpravodajům, kterých je mnoho. Myslím, že tady všichni jsou a e, já myslím, že budu postupovat podle seznamu, který tady mám. Každý má pět minut. A začneme Herbertem Roylem za EPP. Děkuji vám. Já jsem se sice nehlásil, ale přesto bych rád řekl pár věcí. těch pozměňovacích návrhů je eh, opravdu strašně moc a na nás teď je, aby to dostalo přehledný tvar. Pokusíme se eh, spojit dohromady věci, které eh, souvisí a zůstane asi několik rozdílů, no a o těch potom budeme muset rozhodnout politicky, což je demokracii normální. Takže zpřehlednění určitě. No a pak eh, rozdíly, na které existují odlišné politické názory, budeme se nějak rozhodnout. Eh, tady se neustále říká, že bychom měli být cížádostiví. A čím víc se o tom mluví, tím méně si s tím pojmem vím rady. Protože pořád se zde mluví o žádosti, ale Evropa eh, v reálu v oblasti klimatických projektů moc daleko nedospěla. My tedy máme sice velké myšlenky, ale peněz eh, zase vydáváme naopak mnohem méně. Čili měli bychom si vyjasnit otázku, zda cestu, kterou jsme zvolili, metody a nástroje jsou zvoleny správně a nebo bychom to měli dělat jinak. Je opravdu jedinou cestou vpřed eh, zvyšovat cíle, zmnožovat cíle a ještě výše a ještě lépe a tak dále. A já bych chtěl dosáhnout toho, abychom eh, se nad tím zamysleli. Já já bych nerad, abychom se dále chovali jako eh, prostě vlaky na kolejích. Jeden, jedni říkají A, druzí říkají B. A otázka je, jestli třeba tady není nějaká třetí cesta lepší nebo více eh, cest. My máme v Evropě potíže se zaměstnaností a tak dále, ale třeba eh, pokud se týče životního prostředí, no tak sice pokrok tady nějaký je, ale rozhodně menší, než bychom si přáli. Problémem je, že eh, lidé trpí čím dál více drahou energií, vysokými náklady a de facto už se dostávají na hranici eh, toho, co je možné. Čili otázka je, jestli bychom tady mm, nenašli nějaký způsob novější, inteligentnější. A e, to v podstatě e, chtěla říct i kolegyně Jordan, která tady dnes není a já ji vlastně zastupuji. Co kdyby, e, co kdybychom se pokusili dohodnout na jednom hlavním cíli a tomu pak přizpůsobili nástroje. Třeba nebylo by, nebyl by dobrý instrument obchodování s emisemi, kdyby tedy fungoval dobře, spíše než eh, snažit se usilovat o několik dalších paralelních cílů. Já jsem se tedy naučil, dospěl jsem k poznání za posledních několik měsíců, že de facto, když sledujeme tolik těch cílů, tak eh, oni se nám tedy nepřibližují tak rychle, jak by měli. Když se podíváme, když už mluvím tedy o těch emisním, eh, emisním povolování, tak to je jeden z příkladů nebo jak třeba dosáhnout toho, eh, abychom měli v sítích více obnovitelný, tedy energie z obnovitelných zdrojů, ale levněji. Nebo eh, není tady příliš velká role jakýchsi národních eh, egoismů? Neměli bychom k tomu přistoupit spíše evropsky, protože tady si každý hraje na svém písečku má strašnou spoustu všelijakých eh, dotačních programů, no a celkově to eh, nikam moc nevede. Čili my chceme mít účinnější využívání energie, eh, méně drahou energii, méně nástrojů, ale dosáhnout za to více. Takže tolik možná úvodem k této debatě ode mne. Děkuji vám, pane Royle. A teď se dostáváme v paní Hovskoch z SAD. Tak så mycket, herr ordförande. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že návrhy pana Roila Eh, jsou eh, dobré. Já myslím, že skutečně teď bychom měli zaměřit úsilí na dosažení kompromisu. Protože eh, pokud se do toho nepustíme se vší vážností, tak to nikdy nezvládneme a instituce tím budou trpět. Pokud se týče mě, tak eh, já myslím, že eh, to slovo stížádosti větší ambiciozní, to bychom měli tu a tam eh, skutečně použít, ano, ale možná způsobem lehce provokativnějším. Uvedu příklady. Pozměňovací návrh 231 EPP. Tady se říká, že klimatická politika není důležitější než jakákoliv jiná politika EU. A to myslím, že už je docela provokativní tvrzení. A já myslím, že to, to jsou věce, eh, které by tam vůbec neměly být a možná, že jsou tady další, které by tam nemuseli být. Nebo 290, eh, taky EPP. To eh, také mnohým zní provokativně, protože eh, tady se říká, že bychom si měli stanovat klimatické cíle až po dosažení klimatické dohody v Paříži v roce 2015. Ale my jsme si přece stanovovali cíle eh, před Kyotem a Kyoto už eh, vypršelo a teď máme eh, další cíle, nebo chystáme další cíle. Čili to, to, to skutečně jsou provokativní formulace a možná, že také z naší strany tam budou věci, které jsou provokativní pro jiné, ale potřeba je dojít k čemu si společnému a rozumnému. Moje skupina si přeje eh, formulovat to tak, jako co chceme dosáhnout, eh, spíše než eh, tady bojovat o slovíčka a pozměňovací návrhy, to nás jenom zdržuje. Nicméně, pokud se týče sociálních demokratů, je tady něco, co bychom skutečně dosáhnout chtěli. Jde nám o tři cíle. Jednak snížení objemu emisí, eh, posilování obnovitelných zdrojů energie a zvyšování účinnosti využívání energie. A všechny to cíle musí být závazné. To, co máme dnes třeba v oblasti účinnosti zdrojů, tak eh, to závazné není. Čili tady bychom měli Eh, jít stejným směrem jako u jiných závazných cílů. A taky si přejeme stanovit jasná čísla a připojit je k cílům naší klimaticko-energetické politiky. Zatím jsme tady ty cíle měli sformulované tak, že nás eh, nedovedli přesně tam, kde jsme si představovali. A jinak pokud se týče mojí skupiny, my bychom eh, chtěli pracovat na hodnotách, což je důležitá věc, ale ještě více nám jde o výsledky v oblasti eh, třeba regulace obchodování s emisemi my teď eh, v podstatě se nemůžeme, neměli bychom se eh, vyčerpávat tím, kdo za co může a kdo může za to, proč to nefunguje tak, jak jsme si přáli a tak dále. To ponechme stranou a eh, spíše si uvědomme, že určitou porci másla má na hlavě každý je tedy naší povinností zdůraznit to, že eh, to, co jsme dosud dosáhli v oblasti klimatické politiky, zase není tak špatné, je to víceméně v pořádku a teď to musíme zlepšit. A k tomu teď máme příležitost. A spíše eh, teda ta debata, do které se dostáváme, je taková nějaká Eh, no, nepříliš smysluplná a zbytečná. Čili eh, já si myslím, že bychom měli tou cestou tři, tří eh, závazných cílů a dá to nekomplikovat. Ano, děkuji, paní Ulfskok. No a teď jsem tedy, teď tedy vítám paní spolupředsedkyni Eh, paní Sartori a teď dávám slovo eh, paní Fioně Hall za ALDE. Děkuji. Mnohé pozměňovací návrhy tady se zaměřují na konkurence, schopnost a zabezpečení dodávek energie. A já myslím, že to je dobře. Eh, my zde čelíme určitému tlaku, a tomu se nevyhneme, poněvadž komise už pracuje na svých návrzích do roku 2030 a my si musíme včas ujasnit vlastní stanovisko. Já bych chtěla poděkovat všem, eh, také z dalších skupin, z jiných skupin, eh, za spolupráci eh, a my se snažíme už teď pracovat na těch kompromisech. Pokud se týče na energetické účinnosti, Tady se mnohokrát zdůrazňuje eh, propojení s eh, konkurenceschopností a tak dále. A samozřejmě ten, eh, ten, ta souvislost se zabezpečením energií, tak to vlastně také pro mnohé je tedy energetická účinnost to hlavní. My tedy víme, že příslušná směrnice o účinnost, účinné využívání energii eh, bude revidována až za několik let, ale přesto můžeme toto téma reflektovat eh, v současné zprávě a připomenout si, jak eh, důležitá je energetická účinnost z ekonomického hlediska. Já vidím a doufám, že také mnozí kolegové z jiných skupin přicházejí, přijdou tady s tím, eh, že eh, zvyšování energetické účinnosti může vést eh, v tom horizontu, o kterém se bavíme, možná až 40% úspory energii a to by se mohlo týkat zejména lepší technické, lepšího technického stavu budov. No a my tady hovoříme o ctižádostivé politice a pokud to slovo někomu nevyhovuje, eh, možná bychom tady mohli hovořit o eh, jaksi eh, politice, která je prokazatelně účinná. Dále bychom mohli skonkretizovat, co to vlastně je ta energetická účinnost. A to samozřejmě potom dospěje k tomu, že třeba eh, energeticky náročná odvětví eh, budou muset platit více. Čili my bychom to mohli udělat tak, že řekneme, že chceme eh, zvýšit účinnost využívání energie o 40% a to se potom promítne automaticky také do zelených zdrojů a podobně. Pokud se týče právě těch obnovitelných zdrojů, tak tady bychom měli velice opatrně eh, přistupovat k otázce tedy rozpojení těch, těch záležitostí eh, energetické, tedy náklady na energie a podpora zelených zdrojů. Dosávadní analýzy, jak ze strany komise, tak ze strany členských eh, států, tak eh, ukazují, že de facto jsou to globální, eh, globální eh, trh a domácí zdanění jsou vyníky drahých energií. Globální trh se fosilní palivy tady mám na mysli. Čili, jak už si Eh, jak říkám, prostě to je třeba oddělit od toho základního, což je potřeba eh, otáčet se k obnovitelným zdrojům energie a to se týká také plynu. Čili my, pokud bychom chtěli, aby eh, obchodování s emisemi bylo hlavním zdrojem investic do obnovitelných zdrojů, pak bychom potřebovali daleko vyšší cenu povolenek. E, nicméně e, prodražování energie je také důsledkem e, nejistoty v oblasti obnovitelných zdrojů. To nám říkají investoři. Investoři, kdyby měli jistotu návratnosti, pak by tedy ty, do těch investic šly a ty investice by byly levnější. A my třeba, my, my víme, že tady obnovitelné zdroje jsou určitě eh, zdroje, kterých nikdy nebudeme eh, litovat. To je prostě dobře. A eh, tady s tím bych chtěl prostě tady větší jistotu. No a co ještě musíme dělat? Musíme začít tím, že si zhodnotíme, co můžeme dosáhnout na úrovni EU, pokud se týče účinnosti využívání energie a obnovitelných zdrojů. A já myslím, že tady máme tolik pozměňovacích návrhů, že určitě nějaké shodě dojdeme. Dále se musíme eh, podívat na nezávisle opět na růst a na energetické cíle. A když se podíváme na více než 100 zemí, které mají eh, různé cíle v oblasti obnovitelných zdrojů, tak eh, pokud zde nepokročíme, tak můžeme z té soutěže také vypadnout. Eh, také je třeba si uvědomit, že v radě se mění Eh, názory, dochází čím k určitým eh, posunům. Třeba nová německá vláda se ve svém prohlášení eh, vyhla, tedy hlásí k tomu třidimenzionálnímu přístupu, takže to bychom měli také sledovat vývoj v radě. Děkuji, paní Hol. Jako další stínový zpravodaj za ALDE uh, už nemám moc, co bych dodal a určitě bych eh, nechtěl uh, rozmělňovat váš liberální optimismus. A teď k dalším stínovým zpravodajům na seznamu. Několik tu není. Pan uh, Šimaňský. A potom uh, po stínových zpravodajích už tady mám jenom jednu uh, přihlášku od poslance, který by si chtěl vzít slovo pan Ivo Belet, paní Hercog. Ještě nějaký další poslanec by si chtěl vzít slovo? Ale teďka pán, každopádně slovo pán panu Čimaňským. Děkuji. Eh, dámy a pánové, já si myslím, eh, že eh, řeknu následující. Doufáme všichni v kompromis, ale bude to velmi obtížný úkol. Obtížný proto, že jestli chceme eh, hovořit o terapii, tak se musíme shodnout na diagnóze. Jaká je aktuální situace? Jak jaká je právní situace a formálně právní situace v Evropské unii. Je dnes eh, aktuální ustanovení eh, závěru Rady z roku 2008 Pamatujme si, že tehdy byly stanoveny poměrně ambiciozní cíle. Do roku 2020 Evropská unie je přijala a všechny státy s velkými snahami, velice konkrétně, zejména eh, země, eh, které procházejí transformací, eh, naplňují tyto cíle. To je mimo veškerou debatu. Ovšem, mm, závěrem, že další ambiciozní konkrétní cíle, zejména pokud jde o omezování emisí CO2, eh, budeme moci přijmout eh, v době, kdy eh, k takovýmto cílům také přistoupí zbytek světa, zejména mm, největší emitenti a otravovatele spojený, tedy mm, životního prostředí Čína a Indie a Spojené státy především a že jejich snahy budou srovnatelné s tím, co dělá Evropa. A proto tady máme základní otázku, jestli chceme dále se vydávat tímto směrem. Chceme, ano, ale jestli se to také nevylučuje eh, s našimi dalšími cíly. Kompromis je možný ve věcech, o kterých tady hovoříme, pokud jde o energetickou efektivitu, úspory. Potom je tady eh, dostep, dostupnost cen pro individuální odběratele. Tam už máme určité kompromisy, eh, ty jsou poměrně reálné. Ovšem eh, snahy o další redukce CO2 v kontextu hm, konkurenceschopnosti, o čem hovořil jeden se, se zpravodajů Konrad Šimaňsky, tak to se zdá, že je ehm, velice podstatná věc. Takže pokud se neschodneme nad východiské, tak debata nad cílem bude eh, velmi obtížná. A je to velmi eh, podstatná věc. Už dnes v Evropě dochází k přesunu nebo k odsunu eh, průmyslových závodů mimo Evropu. Každý závod, který je přenesený mimo Evropu, to jsou dvě rány. Za prvé pro klima, protože eh, ať už to eh, vy exportujete do Ameriky, do Ruska nebo na Ukrajinu, tak takový průmyslový eh, závod nevytváří méně CO2, ale kolikrát ještě mnohem více než podle současných zásad v EU. A druhá věc je, se týká pracovního trhu. Eh, pořád eh, musíme jej mít na eh, paměti a všechny pozměňovací návrhy a závěry musíme vnímat v situaci konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Diagnoza, kterou zde načrtl Kona Šimaňský, je jasná. Máme tady velkou nevýhodu v řadě průmyslových odvětví a mm, záleží na cenách energií. A potom také víme, jaká je situace na Ukrajině, ale mějme na paměti, že jedna z podmínek, kterou mě, která měla být spojena, bylo uvolnění cen energií e, pro e, individuální e, odběratele. A to se bude plnit velice těžko. Hovořím o tom proto, že Ukrajina není v Evropské unii, ale už dnes dostupnost energie a její ceny je věc, která je eh, netolerovatelná v řadě eh, zemí. A potom další věc, která je naprosto bezmyšlenkovitá, jsou eh, obecné redukční cíle, tedy a další ambiciozní cíle. A, a mm, to je prakticky nemožné tyhle cíle splnit a na to musíme pamatovat. Thank you, Mr. Um... Děkuji, pane Cimansky, takže tím se dostáváme k ostatním řečníkům, kteří se přihlásili o slovo. Mám na seznamu tři. Ivo Belet, Edith Herzog a Vittorio Prodi. Ještě někdo se hlásí a nejprve dám tedy slovo Ivo Beletovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo a paní předsedkyně. Chtěl bych vás upozornit na pozměňovací návrh, který jsem předložil spolu s dalšími kolegy, respektive to je několik návrhů. Nejdůležitější je návrh 821, který souvisí s únikem uhlíku. Je třeba se o tomto problému zmínit. Už to tady dnes odpoledne několikrát zaznělo. A tento návrh neobsahuje nějakou novou myšlenku, nýbrž tradiční myšlenku. o které hovořili i odborníci, ale na základě nového vědeckého a akademického výzkumu bych to tady chtěla znovu zmínit. Je to vlastně takzvaná um, B a T vlastně je to taková daň nebo poplatek eh, u, eh, pro uspůsobení na hranicích. Jedná se vlastně o dovoz výrobků, u něhož by se mělo přihlížet k emisím CO2, které byly vytvořeny při výrobě toho výrobku a při jeho přepravě. A to by vlastně mohlo kompenzovat eh, poplatky za CO2, jimž podléhají evropské výrobky. Evropští vývozci, evropští evropské firmy, když budou tedy vyvážet eh, do zemí mimo EU, by vlastně mohli eh, dostat eh, jakousi slevu nebo úlevu, pokud se vyváží do regionu, kde nic takového uplatňováno není. Takže podle vědeckého výzkumu takovýto pohraniční poplatek je skutečně e, slučitelný a možný i podle předpisů VTO, že se argumentovalo tím, že VTO nepřijímá takovýto poplatek, ale existuje nový akademický výzkum, podle kterého je možné takovýto poplatek zavést nediskriminačním způsobem, pokud se ten poplatek bude týkat výrobku a nikoli výrobce. Chtěl bych odkázat, a je to myslím uvedeno i v tom pozměňovacím návrhu, na akademický výzkum eh, fondu ve Washingtonu. Tento hraniční poplatek je i v souladu s politikou Evropské komise, kde je vlastně snaha přesunout zdanění z pracovní eh, síly na znečišťovatele nebo spotřebitel. Takže to navrhujeme v tomto pozměňovacím návrhu. Je to eh, návrh číslo 821. Žádáme tam komisi, aby proskoumala možnosti v této oblasti na základě nového akademického výzkumu a aby proskoumala i proveditelnost pilotních projektů, zejména v odvětvích, které jsou energeticky náročné. A na závěr bych řekl, že hlavním cílem je vytvořit pobídky eh, pro neevropské podniky, aby zlepšili své snahy, pokud jde o omezování eh, emisí skleníkového plynu, aby jsme eh, zmenšili vlastně tu ekologickou stopu svých výrobků a zároveň, aby tedy více investovali do technologií, které jsou ohleduplnější vůči eh, klimatu. A prosím tedy kolegy, aby podpořili tento pozměňovací návrh 821, o kterém se také hovoří v příslušném bodě odůvodnění. Děkuji. Děkuji, pane Belete. A nyní Edith Herzog. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručná. Říkala jsem si, když jsem se dívala na jednotlivé pozměňovací návrhy, které byly předloženy, a dovedete si představit, že něco podobného se opakuje u um, mnoha témat, které souvisí s energetikou. Prostě některé ty návrhy jsou protichudné a podle mého názoru bude velice obtížné dosáhnout kompromisu ale kompromis potřebujeme. Já plně souhlasím s kolegy, kteří řekli, že potřebujeme do roku 2030 ukázat směr, kterým se chceme ubírat. Já sama jsem nepředkládala pozměňovací návrhy, myslím, že určitě v těch návrzích najdu takové návrhy, které mi vyhovují, ale chtěla bych se zmínit o následujících věcech ty cíle pro rok 2030, ať už budou jakékoliv, eh, pokud je chceme dosáhnout, tak eh, musíme vycházet ze znalosti energetiky. Je to, energie to jsou suroviny plus znalosti lidí a to dohromady tedy dává tu energii. A musíme tedy investovat do toho, abychom v Evropě uchovali ty znalosti, abychom uchovali profesionály. A to je skutečně důležitá priorita, eh, které se týká řada pozměňovacích návrhů. A ještě bych minutku chtěla pohovořit o tom, že tady mnoho lidí mluví o konkurenceschopnosti. Ale o co tady jde? Jedná se o konkurenceschopnost energetiky jako takové? A pokud ano, čeho bychom mohli dosáhnout, nebo čeho chceme dosáhnout. Jak tady konkurenceschopnost vnímáme? Když se hovoří o konkurenceschopnosti, eh, tak můžeme také mít na mysli růst. Ale pokud se podíváme nepřímo na energetiku, ale na průmysl jako takový, v roce 2004, když jsem vstoupila do EP, průmyslová produkce v Evropě představovala 30 evropského HDP. Dnes je to v lednu 15,8 a v listopadu 15,2. Takže to je jenom polovina. Čemu tedy říkáme konkurenceschopnost? A když se na to podíváte do podrobna, tak těch, eh, tato ztráta, 50% ztráta, souvisí především s energií. Nejhorší na tom je, že se to netýká jediného odvětví. My často o tom hovoříme po odvětvích, eh, například ocelářství pomáháme ocelářství, druhý den se probudíme a rozhodneme se pomáhat třeba metalurgii, další eh, den se rozhodneme pomáhat automobilovému průmyslu. Ale za posledních deset let došlo tady k úbytku výroby o 50%, z 30 na 15%. Pokud by se to kompenzovalo nárůstem služeb, tak by to bylo dobré. Služby rostou, tak eh, průmyslová výroba uměrně klesá, ale tak tomu není co tedy eh, si s tím počneme. A ještě poslední věta, když se hovoří o hliníku. Milion tun alum, ehm, hliníkového odpadu se vyváží mimo Evropskou unii. Energetické náklady ve srovnání s primární výrobou hliníku je 5% ku 95%, takže my vlastně vyvážíme energii, eh, přestože jsme na energii tolik závislí. Takže když hovoříme o konkurenceschopnosti, musíme si kolegové říci, o co vlastně jde. Je to ten katastrofický úpadek výroby? Chceme stabilizovat výrobu, to je konkurenceschopnost, nebo máme na mysli růst? To jsou skutečně různé významy a v parlamentu se určitě můžeme dohodnout a já doufám, že se dohodneme širokou většinou. Ale kolegové, ten úspěch nespočívá v tom, jestli dosáhneme většiny v parlamentu. Úspěchem bude, když skutečně nakonec se bude investovat v průmyslovém a energetickém odvětví a že aspoň v některých odvětvích zaznamenáme určité Eh, obrození nebo růst, protože jenom to přinese do Evropy zaměstnanost. A já si skutečně přeji, aby ti, co pracují na této zprávě, měli na mysli tento cíl, eh, protože samozřejmě široké kompromisy jsou hezké, ale hlavním cílem musí být evropská konkurenceschopnost. Děkuji. Thank you, Edith Herzog. Děkuji, Edith Herzogová. A nyní Vittorio Prodi. Děkuji vám, pane předsedo. My zde čelíme velmi důležité záležitosti. Toto je už pátá verze, de facto páté vydání eh, dokumentů k klimatickým změnám. A my samozřejmě se nyní bavíme o tom, jak řešit emise, které způsobují klimatické změny a globální oteplování. A pro nás to znamená eh, snahu o snížení emisí skleníkových plynů. No a e, když je řeč o kyotském protokolu a jeho reálnosti, tak e, mě napadá, že e, když se teď bavíme o emisích a jejich nákladech, tak je prostě tady udělat eh, třeba něco, eh, co je sice zvládatelné, ale neděje se to. Musíme se pokusit eh, pochopit, že možná existují také jiné způsoby. Pan, pan Bele tady hovořil o pozměňovacím návrhu 821 a to je v podstatě jakési uznání nutnosti, co si konat, co si dělat, stanovit meze. U spotřeby energie, o e, paliv a podobně. Čili je jasné, že tady musí nastat regulace. A to může být také jasná výhoda, protože tady skutečně potřebujeme emisní meze, emisní limity a v každém eh, případě jsou zde odlišnosti podle toho, jak se které palivo používá. A to je důležité, protože eh, já zatím opravdu mám dojem, že se nám nedaří dospívat eh, k těm výsledkům, které eh, bychom si měli přát. Otázka je, zda dále pokračovat tak, jak jsme dosud zvyklí, anebo raději hledat nové způsoby. Děkuji, pane Prody. A ještě pan Jaroslav Paška jako poslední řečník na mém seznamu. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. V zásadě jsem přesvědčen o tom, že je třeba pokračovat v těch cílech, eh, na kterých už pracujeme, to znamená snižovat emise, více sázet na obnovitelné zdroje a efektivněji pracovat s energetickými úsporami. Na druhé straně se obávám, že stanovením přísných závazných cílů se dostaneme do stejných problémů, jaké už máme. A sice, že budeme méně konkurenceschopní budeme eh, podkopávat zaměstnanost a ta zaměstnanost se bude eh, ve velké míře přesouvat do Asie a Jižní Ameriky. Proto si myslím, že naše energetická politika by měla být upravená a měli bychom se snažit o nové mechanismy, o jejich eh, plynulé vyhodnocování tak, abychom byli schopni reagovat, eh, kdykoliv se nám něco daří či nedaří. Cílem by měla být stabilizace evropské ekonomiky a až se nám to podaří, pak si budeme moci dovolit eh, ekonomickou politiku takovou, eh, jaká, jakou zvládne naše ekonomická základna a mm, pak budeme moci podle toho vnímat také ekocíle. Čili myslím, že eh, základním cílem by měla být hospodářská stabilita a pak pokračování v cílech ekologických. Děkuji vám. Thank you, Mr. Paška. And... Děkuji panu Paškovi. A eh, tím tady jsme vyčerpali seznam řečníků za parlament. A nyní bych rád dal slovo Evropské komisi, aby se vyjádřila ne ke všem pozměňovacím návrhům, ale možná eh, k několika prvkům, které si zaslouží zdůraznit. Prvkům, které by nám mohly eh, tak nějak říct, eh, jak se dívat na ambice. Eh, slyšeli jsme také o konkurenceschopnosti a dále 821, eh, to je ta zavedení eh, hraniční, hraniční karbonové daně. Takže za komisí kdo? Pan Vume? Ano, děkuji ale já dám slovo nejdříve paní kolegyni z DG Energie. Ano, děkuji vám. Hovořím za DG Energetika, ale je to samozřejmě náš společný projekt. Vítáme váš živý zájem. Máme také tento povědomí o vašich více než 800 pozměňovacích návrzích Víme, že jsou tady návrhy velmi rozmanité, ale také víme, že je zde velký zájem pracovat dále na tom, co zde máme. Je zde balíček, který by měl 22. září procházet komisí a mnoho dalšího, což už teď je což už teď eh, se na tom začíná pracovat. Eh, vy tady hovoříte o významných cílech, jako je konkurenceschopnost a my zde to rozumíme eh, jako konkurenceschopnost pro průmysl, včetně tedy odvětví náročných na energii a také zaplatitelných cen. O to nám také jde, jak pro průmysl, tak pro udržitelnost a pro, te, pardon, pro veřejnost. A samozřejmě eh, pak máme další cíl, jak tomu patří ta udržitelnost. Eh, co jsme se naučili? Samozřejmě ten eh, balíček do roku 30, ten nebude stejný jako do roku 20. My máme určité zkušenosti s tím balíčkem do roku 2020, my jsme to zkoumali a bude to zveřejněno. Pozitivní zkušenosti a jejich mnoho ty tady jsou, ale také jsou zde lekce do budoucna. Eh, hovořilo se tady dále o dalším bodu, a to jsou obnovitelné zdroje. Ty jsou pro nás nadále velmi důležité, včetně rámce do roku 2030, ale je jasné, že musíme dbát na e, náklady. A to znamená, že tady budeme muset tento systém korigovat. Co se týče energetické účinnosti, to je také důležitá součást rámce do roku 30. Zde v tom lednovém balíčku k tomu také něco bude, ale komise zejména na červen 2014 chystá zprávu chystá eh, zprávu tak, jak je to eh, stanoveno a to bude zpráva o tom, eh, co můžeme dělat, co si můžeme dovolit dělat. No a dále chystáme ještě dříve předtím detailní zprávu o energetických nákladech, o cenách energií a zejména tedy pro Eh, energeticky náročná odvětví, ale také pro celou ekonomiku i domácnosti. Tady se správně říká, že růst cen má různé eh, důvody a patří k ním tedy eh, světové ceny fosilních paliv, ale také zdanění. A my zde budeme analyzovat, který faktor kde hraje jak velkou roli a co s tím na domácí a na evropské úrovni. No a samozřejmě se bude hovořit také o ochraně klimatu. Ano, děkuji. A také já bych chtěl to doplnit několika slovy k klimatickým cílům tady zaznělo eh, z mnohých úst, že nemáme úspěšnou klimatickou politiku. Já myslím, že když se podíváte na statistiky, tak naopak je velmi úspěšná. Když se podíváte na eh, závazky EU podle Kyotského protokolu 2000, 8 až 12, eh, tak to je zhruba minus 8 eh, oproti roku 1990 a my jsme eh, reálně snížili emise o 18 čili i v posledních letech jsme dosáhli velkého snížení emisí. A není zatím jenom finanční a ekonomická krize, ale je zatím zvyšování účinnosti celém hospodářství oproti roku 1990. Čili de facto tento úspěch vedl ke zhroucení obchodu s povolenkami, protože prostě tady není poptávka. Ten trh funguje. Samozřejmě, pokud je převis eh, nabídky nad poptávku, tak samozřejmě to vede ke, k pádu cen. Samozřejmě že to něco stojí, tedy ty nové technologie, které se prosazují. Ukázalo se, že politiky členských zemí, poněvadž my na evropské úrovni pouze stanovujeme eh, cíl a dále je to nad, eh, na členských zemích. Proto máme 28 různých eh, ekologických politik a Některé z nich jsou velmi eh, úspěšné, jenomže některé věci se tady mm, eh, jaksi přehlížely a proto tady nejsou úspěšné. A eh, třeba také Německo se potýká s tím, jak zefektivnit klimatickou politiku a to také budeme chtít promítnout do balíčku do roku 2030. Protože být efektivní to je jedna věc, ale být také účinný, tak eh, to je něco úplně jiného a o to nám právě jde v komisi. Když se zaměříme na tedy tu, eh, ty, to, to daňové eh, sladění a případně únik karbonu přes hranice pryč, tak eh, my bychom asi, eh, kdybychom se neustále tedy eh, o tomto bavili, tak to by nemuselo být efektivní na globálním trhu. Je velice obtížné dosáhnout stejných podmínek všude. Vždycky budou nějaké rozdíly. Eh, když se podíváme na evropský systém obchodování eh, s emisemi, tak vidíme, že my už máme způsob, jak si poradit s únikem, stěhováním tedy eh, uhlíkových emisí, carbon leakage. Naše, naše firmy tedy dostávají určité alokace povolenek zdarma, to víme, a nedávná studie ukazuje, že eh, to je efektivní a že tyto povolenky zdarma eh, pomáhají eh, v oblasti konkurence, globální konkurenceschopnosti našich firm. No a čili i ty nízké ceny uhlíkových emisí, to všechno je, to je úspěch. Eh, když se eh, podíváme eh, tedy na ten board tax adjustment, tak my už teď máme ustanovení, které vyzývá k využití tohoto opatření jaksi v rámci vyrovnávání. Když se podíváme jak z hlediska EU, jak je možné eh, regulovat eh, jiné země, tak eh, tady máme praktické příklady. První je směrnice o kvalitě paliv, přičemž kvalita paliv také je součástí výrobního procesu a prosazení tohoto je velmi obtížné. Třeba velmi energicky se proti tomu staví Kanada, ale také řada dalších zemí. Eh, dalším příkladem je letecká doprava, eh, kde jsme mezinárodní eh, aerolinie zahrnuli do evropského systému a tím tedy Eh, zajišťujeme spravedlivé podmínky, rovné podmínky mezi evropskými a zahraničními aerolinkami, což ovšem eh, rozčílo mnohé partnerské země, Spojené státy, Rusko, Číno, Indie. Komise nicméně po eh, setkání IKEA v Montrealu na koncem září je připravena upravit tento systém a myslím, že probíhá otevřená debata s českými zeměmi a přesune se i sem do parlamentu o tom, jak eh, to bude dále. Eh, Border tax adjustment to možná není úplně jednoduchá cesta vpřed. Otázka je, jak to technicky implementovat, eh, jak rozlišit produkt, který byl v zahraničí vyroben z elektřiny, tedy z, hydro, z elektrárny a z elektřiny z tepelné elektrárny. A já si myslím, a to je spíš můj osobní názor, eh, důvod, proč eh, tady je tak silná averze eh, vůči zahrnutí letecké dopravy, tak je to eh, vnímáno eh, jakožto první pokus o eh, daňové border tax adjustment, čili tedy vyrovnávání zdanění na hranicích. Čili to je něco, co nebudou chtít přijmout. Když se podíváme na vyjednávání klimatu, tak to je mezinárodní jednání mezi Eh, suverénními státy a každý stát má eh, suverenitu nad svým územím, že a to je také princip, který byl respektován u Kyotského protokolu a tak dále. A eh, ani ve Varšavě se nikdo nepokusil to změnit. Jiný přístup byl přístup podle spotřeby, ale tak to není. Prostě strany této konference, tohoto jednání se k sobě chtějí stavět jako k suverénním státům. Děkuji vám. Thank you very much, Mr. Rung, on behalf of... Děkuji vám a, a oběma za a, to, že jste vystoupili jménem komise. A chci se zeptat, jestli spolupravodové si chcejí vzít slovo k nějakým závěrečným poznámkám. Ani paní Okny, máte slovo. Děkuji, pane předsedající Já bych chtěla poděkovat všem kolegům za kvalitní analýzu a za velice přínosná vystoupení. Takže jen tedy pár reakcí na ty příspěvky. Pan Royle, vy jste říkal, že cíl, cílů se nepodařilo dosáhnout, to znamená ty cíle 20% v rámci strategie 2020. Já myslím, že to není úplně přesné. Tyto cíle jsou naplánovány až do roku 2020 a teď máme teprve rok 2014 a například u CO2 už jsme nyní dosáhli 17%, což je velice pozbuzující do dalších let. U obnovitelných zdrojů jsme na 13%, a jenom u energetické účinnosti eh, jsme dospěli na úroveň 10%, eh, takže tam je to trochu za očekáváním. Ale právě u té energetické účinnosti ten cíl není závazný, je jenom informativní. A to je, myslím, další důkaz toho, že když máme závazné cíle, dosáhneme velice pozitivních výsledků. A nemůžeme říkat, že by nějaká environmentální vize stála v protikladu s konkurenceschopností. Unie je největším dovozcem energie na světě a od roku 2011 jsme dovezli více než 54 naší energie. A to pro naše podniky, naše občany představuje obrovskou zátěž. A měli bychom tedy se snažit tu situaci změnit je třeba také říci, že dnes ty různé politiky boje se změnami klimatu, boje s emisemi skleníkových plynů, zkoumání obnovitelných zdrojů energetické účinnosti. To všechno přispělo k vytvoření stovek tisíc pracovních míst. A přitom v jiných průmyslových odvětvích jsme přišli o růst i o pracovní místa. Ve strategii 2020 se hovoří až o 100 milionech eh, pracovních míst, kdybychom dosáhli těch cílů 2020-2020. Tolik jsem tady k tomu chtěla říci. Několik kolegů zdůraznilo význam energetické účinnosti a chci tedy zopakovat, že skutečně musíme vytvořit i pro tu účinnost závazný cíl. Pokud jde o analýzu Fiony Hall, ta volala po eh, silnějších opatřeních ve prospěch evropské konkurenceschopnosti. Já s tím plně souhlasím a myslím, že právě když eh, snížíme eh, tu spotřebu energie, a když se budeme snažit o energetickou účinnost, tak právě přispějeme i ke konkurenceschopnosti našich podniků. Paní Ulskok říkala, že návrh 290, návrh EPP, který je konzervativní, protože chce, aby se vyčkalo závěrů eh, COP21 v Paříži. Já bych v této věci chtěla zdůraznit, že tento pozměňovací návrh je návrh některých poslanců EPP a prozatím se rozhodně nejedná o oficiální linii eh, skupiny. Jsem přesvědčena, tak jako Andelvo, že potřebujeme, aby Evropská unie navrhovala cíle, aniž by čekala na to, až se připojí zbytek světa. Spíše naopak musíme zbytku světa ukázat, jak je to důležité i pro konkurenceschopnost. A v tomto duchu plně souhlasím s návrhem pana Ivo Beleta, který eh, volá po tom té daňové úpravě na hranicích. Ano, protože výrobky, které jsou dováženy do Unie z jiných zemí, z třetích zemí, kde neplatí stejné ekologické normy, tak je třeba, aby se tam skutečně na hranicích uplatňovala nějaká uhlíková daň a tím vyřešíme problém nekalé hospodářské soutěže. Není přece normální, aby naše podniky musely plnit důležité ekologické normy a naproti tomu bychom přijímali výrobky, které přitom tyto normy plnit nemusely a dostávají se k nám bez jakéhokoliv poplatku. Takže já plně podporuji eh, ten návrh 821 eh, Ivo Beleta. Eh, já jsem ho i spolu podepsala. Pro pana Cimanského. Vy jste říkal, že potřebujeme energetickou účinnost, více obnovitelných zdrojů v EU, abychom omezili naši závislost. Ano. A pokud jde o fosilní energie, je to velice důležité. Připomínám, že plně Evropská unie závisí na dovozu fosilních zdrojů, které spotřebováváme ve velkém množství. Co jsem ještě chtěla říci, myslím, že jsem snad zmínila eh, vše, co jsem měla na srdci. No, nejsem si jistá, ale toto bylo tady to hlavní. Děkuji. Děkuji Delvo a nyní pan Děkuji eh, za eh, náměty a názory, které jste vyjádřili tomuto tématu. Myslím, že nejenom můžeme eh, sladit růst konkurenceschopnost a, a trvalé udržitelný rozvoj, ale musíme mm, ale musíme je sladit. Velice důležité je nalézt metodu, aby všechny eh, cíle, eh, které eh, byly stanovené v tom politickém porozumění, které je základem této politiky, byly Eh, rovnoměrně realizované. A proto nevidím eh, žádnou provokaci v tom, že zopakuji eh, stanovisko všech členských států EU, že všechny tři směry, to znamená vyjádření, tedy životní prostředí, konkurenceschopnost a bezpečení dodávek, to musí být plně realizované tím legislativním balíčkem. Tady nejde jenom o hodnotu eh, samo o sobě, eh, hodnotu eh, bezpečnosti, konkurenceschopnosti a životního prostředí. Jde o něco více. Jde o to ukázat, že tady existuje možnost, aby způsob racionálním, tržním, nákladově efektivním jsme dovedli hospodářství ve směru vyváženějšího vývoje. Abychom toho dosáhli, nemůžeme eh, eh, znevážit eh, konkurenceschopnost a energetickou bezpečnost, protože statistiku, o které hovořil Erit Herzog, mm, o mm, úpadku průmyslu, nebo podílu průmyslu na unijním HDP, to není dobrý příklad pro svět. A to je důvod, ze kterého řada lidí na světě, řada zemí nevěří příliš v to, že evropský příklad může být příkladem k následování. Je to důvod, ze kterého dnes v Japonsku a Austrálii eh, se teď odvracejí od tohoto směru politiky. My musíme eh, světu ukázat, že je možné rozvíjet se eh, rovnovážným způsobem a že můžeme sladit ten vyvážený vývoj s energetickou bezpečností. Dnes takovým příkladem nejsme. A proto připomínám, že v tom dokumentu, že vš- Eh, je třeba ehm, velice eh, důrazně eh, trvat na vyrovnání všech těch tří cílů. Pokud jde o klimatickou politiku, tak Eh, pokud se tam bude trvat jenom na jednom cíli, tak to nikoho přitovat nebude. Pokud je o otázku obchodu, tak to si myslím, že je eh, zcela eh, pochopitelný úmysl. V každé členské zemi energeticky náročná průmyslová odvětví tvrdí, že jsou vystavená nepostivé konkurenci. Taková je dnes skutečnost, ale obávám se, že prosté zavedení cílů nebo dokonce nějakých přeshraničních eh, daní nebo poplatků, jak tomu říci, eh, může vést k eh, k nekonečnému tahu obchodních konfliktů nejenom v rámci VTO, ale i mimo VTO Eh, Evropská komise tady eh, připomínala eh, skuteč, zkušenost s pokusem zavést takovou tu regulaci pro letecký, letecké odvětví. To je přesvědčivé. Musíme si uvědomit, že některé země prostě nejsou ochotné spolupracovat v tomto ohledu a my si bohužel nemůžeme dovolit říct, že od zítřka budeme nějaký izolovaný ostrov, který bude uspokovat své vlastní potřeby, nebude se účastnit světového obchodu a bude budovat svůj růst na úplně nových základech. Navzdory tomu, co eh, bylo vždycky v samotném jádru identity Evropy. Pokud jde o hospodářství, náš eh, obchod, eh, náš kontinent byl vždycky kontinentem obchodníků. I dnes budujeme nejotevřenější hospodářství na světě a velká část našeho růstu vyplývá z toho, že jsme intenzivně zapojeni do mezinárodního obchodu. Myslím, že nejdůležitější věcí je otázka cílů. Eh, tady ehm, je to možná zdánlivě milné ehm, východisko, ale podle zkušeností eh, řada eh, hospodářských odvětví, nejenom těch energeticky náročných, ehm, ukazuje, že realizace všech tří cílů zároveň není efektivně není nákladově efektivní. Jsou různé země, které mají různý potenciál, pokud je o energetickou efektivitu. Často jsou nad průměrem unijním je tady eh, spousta zemí, které mohou využívat obnovitelné zdroje, ale ty možnosti nejsou stejné v každém koutě Evropy a to musíme vzít v úvahu, když chceme nasměrovat nějaký proud peněz na ta nejvhodnější místa. Eh, bude o tom vlastně eh, seminář ještě v lednu přes, před hlasováním spolu s Andolovou pozveme eh, zástupce průmyslu, aby nám ukázali eh, mm, stanovisko jednotlivých odvětví v průmyslu, eh, abychom věděli, kam tedy nasměrovat ty peníze. Tady nejde o to mechanicky proti sobě postavit odlišná stanoviska. Jde o vytvoření kompromisu, který umožní, aby v této sněmovně v 70 80, 85% jsme mohli hlasovat pro eh, novou, eh, nové klimatické řešení, tak abychom mohli ukázat na světě, eh, komukoliv ukázat, že, abychom mohli ukázat, že lze sladit růst, konkurenceschopnost a bezpečnost dodávek. Teď máme teď dobrou ehm, příležitost k tomu ukázat kreativní myšlení. Děkuji. Bene, grazie al collega Zimaschi, complimenti sia. Dobrá, děkuji, pane Žmanský. A gratuluji jak paní Okony, tak panu Šumenskému k jejím reakcím eh, a děkuji také eh, kolegům eh, komisi. Rád bych vám připomněla, že naše příští společné zasedání, kde budeme hlasovat, bude 19. ledna. A no, plánujeme, že že potom se o tom bude hlasovat na únorovém plenárním zasedání. Zpravodajové se teď budou snažit vytvořit co největší počet kompromisů vzhledem k tomu velkému počtu pozměňovacích návrhů, tak aby do 12. prosince jsme mohli zjednodušit eh, to hlasování eh, k našemu obecnému prospěchu, aby celý ten proces byl eh, opravdu stál za to. Děkuji vám všem a tím jsme se dostali do konce dnešního zasedání, u někud dříve, jsme předpokládali a uvidíme se příště.